very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues, welcome. Vážení kolegové, vítejte. Můžeme začít dnešní schůzi bodem 6 pořadu jednání což je naše 15. měsíční eh, přeskoumání aktu přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Eh, jak víte, Přeskumné pravomoci parlamentu jsou předmětem zvláštní důležitosti, proto jsme zavedli tento pravidelný blok, kterému přikládáme zvláštní důležitost. Dnes budeme diskutovat o velice důležitém tématu. Nejprve bych chtěl eh, přivítat eh, Gabriela Bernardína, nedávno potvrzeného předsedu eh, EIOPA a Svena Getnera, vedoucího oddělení DG FISMA. Naším dnešním tématem je PRIPS zejména potom eh, chystan, chystaný návrh regulačních technických standardů, které ESA po veřejných konzultacích dodají do konce měsíce, respektive do konce března, pokud to mu správně rozumím. Samozřejmě vám nemusím připomínat, nakolik je to klíčová záležitost klíčová složka lepšího rámce ochrany investic na našem finančním trhu. Je to tedy téma velice důležité. O tom novém přístupu budeme diskutovat a začneme prezentací pana Bernardina a pana eh, Getnera Spravodajka Pervanš Beres tu dnes není, takže ji zastoupí Eliza Ferreira. Nejprve bych tedy rád dal slovo Gabrielu Bernardinovi a panu Gentnerovi, aby nás uvedli do problematiky. Celkem prosím na 10 minut maximálně. Gabrieli, máte slovo. Děkuji, Roberto. Děkuji za pozvání. Dobré ráno, vážení poslanci. Pro nás je velice důležité, že jsme dnes zde v této velice relevantní záležitosti PRIPS. Jak víte, práce na klíčovém informačním dokumentu je jedním z nejdůležitějších projektů společného výboru v oblasti ochrany spotřebitele. Pracujeme na tom od roku 2012 a diskutujeme s různými zainteresovanými stranami, včetně akademiků, zástupců spotřebitelů a průmyslových expertů. Také při své práci značně spoleháme na testovací studii spotřebitelů provedenou společně s Evropskou komisí a na data od naší poradní skupiny expertů. Nyní jsme vstoupili do poslední fáze po uzavření konzultačního dokumentu e, o návrhu RTS na konci ledna. Dostali jsme přes 100 e, obsáhlých odpovědí. Zatímco zainteresované strany poskytly mnoho komentářů o e, detailním doladění a zlepšení RTS, které nyní zvažujeme, včetně toho, jak zajistit, aby RTS dobře spadaly do mnoha různých typů PRIPS, e, vidíme, že, se, že obecně se přijímá, že naše politická volba směřuje k vyvážení kladů a záporů. Samozřejmě jsou tu ještě některé prvky, které respondenti neakceptují, respektive tu rovnováhu, kterou navrhujeme, nicméně uznávají, že na to se špatně hledají lehké odpovědi. Nyní se soustředujeme na detaily implementace a na načasování. Mnoho aktérů z oblasti průmyslu zdůraznilo obavy z časového harmonogramu finalizace, no od finalizace právního textu e, do 31. prosince 2016, kdy musí mít KID pro všechny produkty. Uvědomujeme si, že průmysl většinou požaduje pozdější datum vstupu v platnost, aby bylo více času na implementaci. E, hodně, e, hodně se požaduje 9 měsíců na správnou implementaci. Eh, já bych chtěl jasně říci, že z pohledu ESA my eh, poskytneme RTS Evropské komisi 31. března. Na čemž poměrně trváme. Nicméně po reakcích ze strany průmyslu máme určité eh, sympatie, protože jsme si vědomi technických problémů s vývojem a aktualizací IT systému. E, samozřejmě ovšem jakékoliv konkrétní diskuze o časovém harmonogramu musíme přenechat zákonodárcům. Nyní bych chtěl zmínit tři klíčové elementy e, KID a jejich vývoj od konce konzultace. Za prvé riziko. E, indikátor rizika bude jedním z hlavních prvků KID. My se řídíme zpětnou vazbou z testování spotřebitelů, o kterém jsem se už zmínil. V tomto ohledu eh, se nejlépe osvědčilo využívání eh, jednorozměrné sedmibodové škály. Nicméně tato jednoduchá prezentace musí vycházet z komplexní metodologie. My jsme, my jsme proskoumali mnoho možností, které vycházejí z kvantitativních dat, eh, obohacené o některé kvalitativní elementy. Eh, Takto zohledňujeme úplnou škálu různých typů PRIPS, které musí být pokryty stejnou jednoduchou prezentací rizika. Vyvinuli jsme měřítko rizika, které bere v úvahu Eh, riziko eh, komplexních produktů, ale zároveň je praktické i pro jednodušší produkty, jako jsou eh, long-only fondy. My nyní dolaďujeme eh, eh, naše reakce na konzultační dokument. Zatím jsou problémy s kalibrací měřítka, abychom dokázali správně odlišovat produkty, ale zároveň, aby eh, ta škála odpovídala očekáváním spotřebitelů. Pak jsou určité problémy s tím, zda můžeme zhodnotit úvěrové riziko různých typů PRIPS. Nicméně myslíme si, že tyto problémy se budou dát překonat v následujících dnech. Dále návratnost. Potenciální návratnost PRIPu společně s rizikem je důležitou informací. My usilovně pracujeme na vyvinutí eh, eh, měřitek, které by zohledňovaly eh, orientaci do budoucna vzhledem k nařízení o výkonnostních scénářích. Testování spotřebitelů ukázalo, že spotřebitelé úplně nechápou probabilistické informace nebo složitější grafy ukazující možnou výkonnost. Tím pádem jsme se soustředili na určitý přístup co když v našich konzultacích a nechali jsme eh, o výrobcům libovůli a uložili jsme pouze povinnost eh, ukazovat rozumné a odůvodnitelné scénáře. Nicméně jsme zdůraznili eh, určité potíže s takovýmto srovnáváním scénářů. Pracujeme proto na zlepšení srovnatelnosti, e, například tím, že navážeme scénář budoucí výkonnosti více na stupeň tržního rizika u PRIP. Tím pádem vyšší stupeň tržního rizika e, by vedl k vyššímu, e, vyšší korelaci výkonnosti. Také navazujeme tyto scénáře na návratnost v minulosti. Někteří aktéři také požadovali zahrnutí minulého výkonu do scénáře. To eh, zkoumáme, protože se domníváme, že tato informace by byla užitečným doplňkem těch scénářů do budoucna, eh, pokud by se ukazovala reálná návratnost po nákladech. Eh, zajímá nás názor evropských poslanců na toto téma. A konečně náklady. Víme, že mnoho spotřebitelů nevěnuje dostatečnou pozornost nákladům, když činí investiční rozhodnutí. Víme také, že spotřebitelé mají problémy se srovnáváním nákladů na různé produkty s různou nákladovou strukturou. E, proto jsme se pokusili identifikovat silné metody, které by umožnily takovéto srovnání na férovém základě mezi velice různými tripy. E, Připravili jsme detailní návrh pro souhrné indikátory nákladů, které zahrnují explicitní i implicitní náklady. Je také důležité e, zachycovat náklady na jednorázové bázi i náklady vznikající průběžně. Připravujeme metodu, která bude ukazovat tuto informaci v měnových e, termínech, ale také v procentech, což pro některá srovnání může být jednodušší. Navrhujeme tzv. reduction in yield jako způsob vyjádření souhrných eh, nákladových indikátorů, eh, který zajistí správnou srovnatelnost mezi velice různými nákladovými strukturami. Tímto způsobem doufáme, že výrazně zlepšíme transparenci a zajistíme rovné podmínky různým eh, produktům. Naše analýza reakcí na konzultační dokument nám pomohla vyladit tento přístup, nicméně nevidíme tady nutnost větších změn. Nicméně pracujeme na dalších detailech metodologie, zejména pokud jde o transakční náklady, tak, aby to bylo jednodušší implementovat. Pracujeme také na prezentaci nákladů v KID a na tom, aby byla co nejjasnější maloobchodnímu investorovi eh, s ohledem na testování spotřebitele i na reakci na konzultace. Chtěl bych zdůraznit, že KID přinese novou harmonizovanou transparentnost transakčním nákladům, nákladům na strukturované produkty a nákladům na eh, pojišťovnické investiční produkty, čímž eh, položíme základy budoucímu přístupu do této oblasti. Doufám, že eh, tento stručný úvod byl pro vás užitečný a velice se těším na vaše názory, na naši práci při dokončování návrhu RTS a jsem samozřejmě i s kolegy k vám k dispozici. Děkuji a nyní dávám slovo Svenu Gentnerovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, velice vám děkuji, že jste mě sem dnes pozvali. Velmi vítáme to, že se Evropský parlament touto problematikou zabývá velmi brzy a že máme možnost zde diskutovat o postupu a posledních krocích Eh, práce na úrovni 2 v nařízení PRIPS. Co se týče RTS, eh, míč je na straně hřiště ESA, takže já se zaměřím na harmonogram a ten eh, proces schvalování. Samozřejmě rád zareaguji také na veškeré vaše otázky, které možná budete mít. PRIPS KIT znamená výrazný krok kupředu předu zlepšování transparentnosti v nejrůznějších oblastech. Budou je využívat spotřebitelé den ode dne k vytváření informování eh, no, rozhodnutí a bude to také přímo vidět pro evropské občany. Takže opravdu se musíme postarat o to, aby to vše dopadlo dobře. všechny zapojené aktéři jsou odhodlani splnit ten termín pro implementaci úrovně 1 rámce PRIPS. Komise s třemi orgány dohledu intenzivně spolupracovala během celého procesu, poskytovala právní poradenství, co se týče interpretace nařízení. Navíc, abychom se postarali o to, aby sdělení klíčových informací KIT bylo opravdu srozumitelné pro potenciální investory, provedli jsme obsáhlé testování na straně spotřebitelů a výsledky zapracujeme eh, při prezentování informací o KIT. Až obdržíme Eh, návrh eh, regulačních technických eh, norem. Komise se tím bude zabývat do léta tak, aby spolulegislativní orgán měl dostatek času pro výkon svých svolovacích pravomocí. Někteří aktéři si stěžují, že nebudou mít dostatečný čas adaptovat své procesy nebo výpočetní systémy. Víme, že ten harmonogram je nastaven ambiciozně, ale o to data kdy ESA koncem března dodá komisi RTS a mezi e, datem první aplikace do 31. prosince 2016 zde bude dostatek času pro to, aby se sektor na to připravil. Jde o to, abychom se opravdu drželi dohodnutých termínů, abychom mm, nadále usilovně pracovali, protože je to realizovatelné. Je důležité, aby Eh, potřebitelé pro své investiční rozhodnutí měli k dispozici ta sdělení Dovolte mi, abych se zaměřil dvě, na dvě specifické záležitosti. A eh, sice environmentálně sociální cíle v rámci PRIPS. Eh, od komisaře jsme dostali informace o tom, že bychom zde se zaměřili na adekvátní postupy pro tvůrce takovýchto priv v souvislosti s environmentálními a sociálními cíly. Ovšem, nyní se potřebuje pracovat na, eh, eh, na finalizaci RTS, takže ten dotaz v tomto směru komise na ESA znese, až budou dokončeny RTS. Tak ty přenesené pravomoci a intervenční pravomoci týkající se eh, PRIV v rámci EOPA, MIFIR, byly odděleny. Nyní tedy interinstitucionální eh, dohoda neumožňuje vlastně slučovat eh, tyto postupy při dvou různých eh, legislativách. Budeme ale postupovat celá harmonizovaným způsobem od 31.12.2016. A Eh, přijetí pravomoci v souvislosti MIFIR bude záviset eh, s přijetím úrovně 1 a 2 MIFIRu. Děkuji vám za pozornost a rád zareaguji na veškeré vaše otázky. Děkuji komisi. A nyní mají příležitost poslanci. Alíza Ferreira. Uh, Madame Perez apologizes. Děkuji paní Bere se omlouvá, dnes tady nemůže být, takže promluvím za ní. Chtěla bych poděkovat obou předřečníkům za informace a e, některé ty informace již odpovídají na naše otázky, ale nicméně bychom rádi, kdybychom mohli prohloubit analýzu následujících otázek. První poznámka se týká harmonogramu. harmonogramu vzhledem k tomu, že e, již skončilo veřejné připomínkové řízení, tak bychom e, tak si myslíme, že je zásadní, abychom respektovali daný harmonogram a především vítáme e, to, že tento harmonogram zmiňují oba řečníci a především datum 31. března jak zmiňuje zástupce EOPy. To je zcela v souladu s eh, harmonogramem eh, konec června. Takže tak, aby parlament měl dostatek času a aby i průmysl se mohl připravit. A teď v souvislosti s konkrétními otázkami jedna, ta již, eh, tu již zmínil Gabriel Bernardino a to pořád ale nám leží na srdci, to je, jak EOPA je připravena na to, že bude eh, řešit eh, eh, úroveň jedna, tedy to změní, ty formulace, které jsme mi tam stanovili, když se podíváme do, minulosti, do minulosti, tak když se podíváme na ty trendy, tak v minulosti jsme měli Eh, eh, velice optimistické scénáře pro ty tedy zabudované odběratele kupující a eh, Gabriel Bernardino zmínil ty trendy, co kdyby, ale je to vůbec proveditelné a můžeme důvěřovat těmto scénářům. Je to tedy to je takový citlivý bod analýzy a analýzy rizik, takže to bychom chtěli Eh, prohloubit. A další téma. Vítáme nedávný krok komise eh, k unbundlingu směrnice MIFID a PRIPS. Já myslím, že to je správný krok, ale to by se nemělo týkat, eh, toto rozdělení by se nemělo týkat pouze EOP RTS, ale také 3 SAS, tedy těch pravomocí SAS e a potom i intervenčních pravomocí, které e, musí být velice dobře právně upraveny, definovány. A třetí bod je, že musíme e, pracovat s těmi sumárními ukazateli, to znamená agregování ukazatelů samo o sobě je v podstatě takové své volné umělé, ale nicméně způsob, jak metodicky Eh, jsou agregovány tyto ukazatele, tak možná to potom eh, determinuje tu transparentnost vnímání rizik. Můžete trochu vysvětlit, jak eh, technicky to zpracováváte, tak abyste agregovali ukazatele bez toho, že by přišli o svůj smysl. A také musíme zajistit, a to je čtvrtý bod, aby komise dala zmocnění, mandát ESAS, tak aby řešili ty investiční alternativy do několika oblastí, multiple investment options, tedy jak tedy zajistit to, mm, zabezpečit to překrývání tedy s eh, eh, mm, PRIPS a MIFID a potom čtvrt, ty se týká derivátů. E, samozřejmě průmysl zde lobuje hodně, abychom akceptovali různé typy pole působnosti této úpravy. My v parlamentu jsme konali slyšení a především skupina socialistů se k tomu hodně vždy vyjadřovali. vyjadřovala. Měli bychom tedy trvat na stávajícím pole působnosti podle nás a zdanění pátý bod. Původně to nebylo v úrovni 1 PRIPS zahrnuto, je důležité eh, pro investiční rozhodnutí je důležité eh, mít definováno zdanění. Proto bychom chtěli tam i dát nějaké informace, tedy mít informace o tom, jak potom začlenit daně do oceňování produktů investičních. Takže to je důležité a vítáme mm, kdyby komise a EOPA mohly tyto oblasti ještě více vysvětlit ve svém přístupu i v dialogu s Evropským parlamentem. Děkuji, děkuji a za EPP má slovo paní Pětikajnen. Děkuji. Za prvé bych chtěla, děkuji, děkuji obou řečníkům za velice eh, jasné a přesné informace a ano, já eh, některé ty otázky také jsem si zapsala. Zásadní věc pro parlament, eh, mm, takže to není eh, protahovat přijetí těch intervenčních pravomocí, pokud je o PRIPS, i kdyby došlo ke skluzu s směrnicí MIFID a je třeba i zajistit adekvátní intervenční pravomoce a možnost reagovat na situaci. S velkou úlevou jsem si vyslechla komisi, která nás informovala o tom, že takže že vše, vše bude takto, jak jsme my předpokládali včas. A druhý bod, eh, to se dotýká mm, eh, těch sumárních agregovaných rizikových ukazatelů. To je pro nás zásadní mm, pro parlament a pro naše vyjednávání. Je třeba mít jeden soubor těchto agregovaných sumárních ukazatelů, protože retailoví investoři eh, eh, mají určité omezené jaksi finanční povědomí, takže musí mít možnost tedy se opírat eh, o jeden soubor. Samozřejmě potom jsou jiní, kteří jsou schopni lépe čistit prospekty a tak dále, ale ne všichni jsou tak finančně vzdělaní, takže pro ně bude těžké porovnávat různé rizikové ukazatele. A potom ještě další důležitý bod, kdy jsou tam jako metodika a jak tento plán se bude používat, ale důležité je Eh, jestli tam bude nějaký proces revize, aby ta metodika vždycky byla adaptována a pro daný účel. Potom, eh, pokud je o náklady, to jsem kvitovala s uspokojením, co jsem slyšela, když jsem slyšela pozitivní odpověď, aspoň částečnou, a to je, že bude tam určitá, mm, určité grafické znázornění, mm, aby bylo jasné, jaký to bude mít dopad na výnosy, tedy jakým způsobem ty výnosy budou poníženy o skutečné náklady. A potom další věc nebyla jasná. Zdali by budeme mít i možnost kumulativního vyhodnocení dopadu nákladů. Ano, to je důležité pro eh, spotřebitele, pro retailové tedy eh, eh, spotřebitele, já nevím, pro ženy, matky a tak dále, to jsou spotřebitele, tak aby věděli 2% nebo 8% nákladů a tak dále, protože oni těžko pochopí, jaký bude dlouhodobý dopad nákladů, tedy na ty výnosy z dlouhodobého pohledu, takže kumulativní eh, výpočet nákladů pro ně bude dost důležitým ukazatelem. Budou vědět, jaký to bude mít dopad na výnosy. A potom, teď pokud jde o tedy eh, eh, historickou výkonnost a trendy, parlament jasně se k tomu již vyjádřil. My jsme i vyslechli celou řadu expertů na toto téma a e, tedy mm, historická výkonnost, e, trendy. Ano, asi to mm, je v zájmu určitých e, mm, odvětví, ale já si nejsem jistá, že to je v zájmu retailových investorů, malých investorů a spotřebitelů, protože historická výkonnost tam moc neindikuje, neanticipuje budoucnost to je dost sice přímočaré, ale může to být velice zavádějící. V minulosti jsme zažili takové kauzy, třeba když máte takový eh, tedy balík investic a nefungovalo to dobře, no tak potom ten fond můžete zavřít a začít eh, eh, od nuly potom s čistým stolem, takže ta historická výkonnost toho fondu bude ještě více zavádějící Eh, mm, eh, třeba pro to eh, vyhodnocení těch dlouhodobých trendů, i když třeba ta mm, historická výkonnost byla velice dobrá, pozitivní. Takže k tomu bych chtěla slyšet vaše komentáře a potom další stručné poznámky. A to je téma tedy pole působnosti. Zde bych si chtěla vysvětlit definitivní odpověď mm, jak je to Eh, jak, jsou, jak je to se sociálními ukazateli, jak to propojíte eh, se ukazateli, rozvojovými ukazateli, na kterých pracuje OECD, které již existují v té iniciativě výkaznictví Eurostatu. Takže bylo užitečné, abychom pracovali i s těmito ukazateli, ty sociální ukazatele, které se většinou používají jako rizikové ukazatele i v jiných oblastech. Eh, tam, kde je to vhodné. Děkuji. A děkuji předem za odpověď a eh, bohužel tady nemohu být eh, z důvodu dalších tedy schůze, které mám, ale asistent nebo asistentka tady si bude dělat poznámky. Děkuji. Thank you. Now for the ECR group. Děkuji. Nyní za ECR Case Winburn. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo eh, pronesli své připomínky. Eh, já hovořím za stínového zpravodaje pana Kamala. Eh, takže mož, nejde o mé osobní názory a když začnu MIFIDem, tak pochopíte, proč to říkám. U tohoto tématu bychom chtěli zmínit čtyři body, některé z nich už zmínili mý kolegové. Za prvé dopad spoždění MIFID, za druhé otázka historické výkonnosti a za třetí eh, investiční možnosti, pokud jde o fondy USIT a za třetí eh, obchodní výměna eh, derivátů. Pokud jde o spoždění požadavků MIFID, které myslím si bude mít dopad na PRIPS vzhledem k pravidlům ochrany investorů. Ačkoliv to spoždění je nevyhnutelné, znamená to, že výrobce PRIPS KIDu nebude mít eh, přístup ke všem informacím k tomu, aby mohl vyprodukovat eh, kit, který by splňoval pravidla MIFID 2. My bychom tedy rádi eh, trošku jistoty eh, ze strany komise a chtěli bychom jejich názor na to, jakým způsobem se, tento, se toto spoždění projeví a jak lze jeho dopad zmírnit. Za druhé bych chtěla hovořit o zahrnutí historické výkonnosti do výkonnostního scénáře. Jak právě řekla Sirpa, my zastáváme poněkud odlišný názor. Eh, jsme rádi, že obě, tyto, eh, že obě entity eh, zvažují zahrnutí historické výkonnosti. To, o tom se hodně debatovalo na úrovni 1, teď se to přesunulo na úroveň 2. Poslanci všech politických stran získali mnoho zpětné vazby, jak od trhu a spotřebitelů, kteří říkají, že absence historické výkonnosti by mohla být škodlivá. ECR by tedy chtěla prosadit kombinovaný přístup. Víme, že je tady zapotřebí dlouhého časového období Eh, aby, eh, aby se vedalo vybírat, co se zveřejní a co ne, aby to, byla jed, aby to byl jeden rys, na kterém se založí úsudek. Domníváme se, že je důležité, abychom mohli rozlišovat eh, informace a vyčíst je z historické výkonnosti, protože jinde nejsou rozumně k dispozici. Dále k mnohonásobným investičním možnostem a jejich efektům na trh USIT. E, myslíme si, že je zapotřebí jak USIT, tak e, investici PRIPS. E, USIT 5 a výjimka do roku 2020 má zajistit přizpůsobení trhu a je rozumná vzhledem k množství investic a zdrojů, které míří do USIT. Nicméně návrhy na úrovni 2 dělají ECR starosti, zejména to, že manažeři aktiv by mohli dobrovolně vytvářet pripskyt, e, aby doplnili transakce. E, vzhledem k tomu, jaká je situace v prodeji USIT, v podstatě pripskydy budou, e, pokud budou přijaty, pak jak si od, odstraní veškerý užitek v této oblasti. A konečně bych chtěla požádat o vyjasnění toho, eh, jak se zachází s výměnou derivat, derivátů ETD, eh, e protože ty nenaplňují požadavky na PRIP a spadají do legislativy MIFID. Eh, za druhé, jejich začlenění by znamenalo, že obchodní prostory by se staly vlastně prostory výrobce. Tady bychom rádi vyjádřili své znepokojení a překvapení a rádi bychom byli za nějakou diskuzi na toto téma. Děkuji, Kej. Nyní za liberály eh, Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Já bych mohl zopakovat, co to právě zaznělo o eh, mnohonásobných investičních možnostech, pokud jde o jejich jasnost pro průmysl který potřebuje jasnou odpověď eh, na to, jak má vypadat KID. Pokud jde o eh, scénáře historické výkonnosti, tak eh, pokud vím, bylo to velké téma v minulém mandátu. Já osobně jsem otevřenější té možnosti, pokud to zůstane jednoduché možná nějaká kombinace různých scénářů včetně do určité míry historických scénářů, by byla dobrým řešením. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nevidím nikoho za GUE a zelené. Takže začneme Sketch the Eye. Markus Ferber. Já vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji také za prezentaci aktuálního stavu. Já se omlouvám, že nehovořím anglicky, ale je zde zajištěné tlumočení. Já jsem si eh, nastudoval ten pracovní eh, dokument ESA eh, týkající se rizika výkonnosti v souvislosti s KIT a už jsem vám také poslal písemné komentáře, abych na ně rád navázal. Myslím, že zvláště ten indikátor rizika je opravdu klíčovým, může být klíčovým prvkem toho dokumentu KIT. Celá řada studií nastěňuje, že koncový uživatel, a o toho tady jde, eh, dost špatně odhaduje skutečné riziko finančních produktů, protože buď ho silně podceňuje, to byla situace před rokem 2008, nebo se výrazně přeceňuje to je spíše ta fáze, ve které jsme nyní. Takže ta základní otázka zní, jak umožnit spotřebiteli, aby se informovaně rozhodl a jaká kritéria by přitom měl takový ukazatel splňovat, aby to ten ukazatel umožňoval. Myslím, že by to mělo být následující eh, kritéria. Za prvé, jaká je ta informace o možnosti indikátoru, asi výše Eh, absolutní ztráty. To by měl ukázat jedno číslo a to tak, aby tomu spotřebitel rozuměl. Protože když to bude od nuly do stovky, nebo to bych podporoval spíše než vy, kdo navrhujete 1 až 7. Musí ten ukazatel být srovnatelný pro různé skupiny aktiv, měl by být nezávislý, to znamená, neměl by být navázán na tvorbu nebo na distribuci obchodování s tím produktem a spotřebitel by měl mít i možnost sledovat vývoj toho indikátoru v čase. Protože je možné, že v momentě, kdy nakoupí nějaký cený papír, tak prostě je tam nějaká jiná riziková analýza než za rok nebo za dva roky. Protože také víme, že soukromí eh, investoři jsou spíše dlouhodobými investory a ne krátkodobými. Takže by zde měla být i ta možnost toho sledování v čase. Domnívám se, že takováto kritéria by znamenala skutečnou přidanou hodnotu. Vy jste navrhovali zavést komponentu tržního rizika, která vychází spíše z intervalu volatility než z toho scénáře celkové ztráty. Pro krátkodobý pohled to může být zajímavé v souvislosti s aktuálním vývojem na burzách, ale pro toho soukromého investora je opravdu důležitý nástroj, podobně jako komponenta úvěrového rizika a tržního rizika, jejich započtení. Myslím, že té tabulce je to prezentováno netransparentně. Ta stupnice 1 až 7 je příliš hrubá, 14% riziko eh, změny. Co to potom je za rozdíl mezi 3 a 4 a 2 a 3? A nezávislost indikátorů není zaručena. Já bych se rád zeptal, zda byste byli schopni a ochotni podpořit ta kritéria, která jsem uvedl já a jak by bylo možné je promítnout do vašich návrhů. Děkuji. Thank you. Nina Gill. Děkuji, Nina Gill. E, I já bych chtěla poděkovat za vaši prezentaci. Souhlasím se všemi kolegy. Jde o důležitou legislativu pro e, ochranu e, investorů. A samozřejmě je zapotřebí v rámci kapitálové, unie kapitálových trhů si zapotřebí si uvědomit, že chceme-li více maloobchodních investic do e, finančních produktů, je zásadní, aby investoři mohli těmto produktům věřit a to v podstatě znamená nemít žádné skryté náklady a mít transparentnost, pokud jde o výkonnost těchto produktů. Já to chápu tak, že legislativa na úrovni 1 to říká poměrně jasně. Proto je důležité, aby i úroveň 2 byla nastavená správně, což ten sektor už správně aplikuje a my musíme zajistit, aby pravidla byla naprosto jasná. Já eh, mám určité obavy. Pokud jde o ty různé přístupy k výkonnostním scénářům, Eh, které eh, prezentují investorům potenciální návratnost investic. Domnívám se, že ten přístup, který máme, eh, povoluje příliš mnoho flexibilitu producentům, kteří si tak budou moci vybírat přílišně optimistické scénáře a musíme požádat ESA, aby to zrevidovali a aby, aby přinesli mnohem preskriptivnější přístup k vybírání výkonnostních scénářů. Vítám požadavek v rámci PRIPS, aby eh, veškeré eh, regulační poplatky byly zveřejněny, protože často opravdu existují skryté náklady, které investor nevidí, jako jsou například transakční náklady, eh, které potom jaksi tu, tu investici znehodnocují. Já bych tedy chtěla požádat, pokud je to možné, abychom učinili toto zveřejňování co nejrelevantnější pro investory. Takže náklady eh, by se měly vyčíslovat spíše v absolutních číslech než v procentech. Průmysl samozřejmě říká, že mu dělají starosti náklady na transparentnost. Eh, nicméně si myslím, že je opravdu eh, důležité podívat se, co děláme jinde, například ve směrnici Prospektus. Tam je zapotřebí mít jasné informace o nákladech A musíme si položit otázku, jak snižovat náklady a jak tyto náklady co nejlépe rozepsat, aby byla co nejvyšší transparentnost. Takže, e, jak říkám, e, záměrem číslo jedna je přimět co nejvíce maloobchodních investorů, aby investovali do finančních produktů. Děkuji. Thank you. Děkuji. Zdá se, že žádný další poslanec už se nehlásí. Takže Gabriel Bernardino, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich komentáře i vyjádření obav. Opravdu je to pro nás velice důležité, že zde s vámi dnes můžeme e, být a pochopit, e, v čem vidíte největší zádrhele. Já se pokusím zareagovat na eh, všechny otázky a souhrně je zodpovědět. Za prvé, co se týče harmonogramu, někteří z vás jste ho zmínili. Jak už jsem předtím řekl, rád bych jasně řekl, že se toho harmonogramu budeme držet. Harmonogram dodržíme, to je jisté. Máme k dispozici vše, samozřejmě pracujeme v tom společném výboru a jsou zde rady těch tří orgánů, tak aby komise ten dokument obdržela koncem března. Toto je náš záměr a budeme se ho držet. Co se týče výkonnosti a odpovídajících scénářů, zde zaznělo také několik poznámek. Ano, rozhodně se tím zabýváme, tou situaci, co by, kdyby, Máme zde že tři typy scénářů, které vychází z různých eh, eh, projekcí do budoucna. A někdy je to těžké vyladit úplně jemně. I v té konzultaci zazněl argument, který zazněl i zde nyní od některých z vás, že příliš velká flexibilita, která je, tam, je tam zabudovaná příliš velká flexibilita. Já mohu, mohu ujistit, že jsme to eh, zvážili po té konzultaci a nyní tedy pracujeme na tom, že zde budou tři typy scénářů a že to celé bude tedy preskriptivnější a chát, eh, bude to, půjde to na nižší e, úroveň ne, do vyšších detailů, co se týče granularity. E, a z toho bude možné vycházet. Takže toto k tomu výkonnosti. V souvislosti s výkonností je zde i ta výkonnost minulosti. A jistě se shodneme a máme pochopení pro ten argument, že ta výkonnost minula neznamená nic pro budoucnost, může být zavádějící. Ale co my zvažujeme a chtěli jsme také znát váš názor, je to, že by zde byla kombinace eh, těch eh, scénářů výhledu s eh, prvkem informace o výkonnosti z minula, která by byla co nejneutrálnější. Také se to ozývalo z řad aktérů, že lidé hledají eh, ukazatele výkonnosti z minula a buď ty ukazatele nejsou, anebo když jsou, tak eh, to vlastně nehovoří o, těch, eh, o té reálné návratnosti, pak si to lidé pletou z náklady, celé to pomíchané je s tím problém. Takže je důležité zde mít tu informaci na nastavenou náležitě, zapracovanou náležitě, vycházející z, toho, eh, z té reálné návratnosti. Mm. Protože spotřebitelé to hledají, ale často to nemůžou dohledat. A základním prvkem v oblasti výkonnosti by byly ty výkonnostní scénáře, které jsem zmínil. Takže eh, tato další věc, kterou jsem zmínil, jenom doplněk a když už ta informace bude vydána, tak by měla náležitě vypadat, o to bychom se měli postarat. Ty možnosti e, vícenásobného investování potřebujeme zde mít řešení v návrhu RTS. Ten návrh strukturujeme tak, že ta ta společnost, která za to odpovídá, vlastně poskytne ty informace pro ten PRIPSKIT. Takže například pojišťovna, která eh, má propojení s třemi různými investičními fondy, tak je to na té, na té pojišťovací společnosti, aby se postaralo o to, aby ti potenciální spotřebitele dostali informace o těch různých třech fondech, ve kterých je možno investovat. Samozřejmě je tu i ta otázka vztahu toho, co je zmiňováno v MIFID a povinnosti investičních eh, fondů v souvislosti s legislativou v oblasti USIC. Ale podle nás pro spotřebitele je důležitá informace, kterou obdrží, když například tedy ta eh, pojišťovna mu podá tu nabídku, aby investoval do tří typů fondů. Půjde o to, aby se eh, v čase potom našla nějaká praktická, praktický způsob implementace, protože ty ty v minulosti vytvořené pro USIS budou postupně transformovány z KIDS v oblasti PRIPS, ale samozřejmě v tomto vztahu také mohou nastat určité komplikace. Od začátku konzultací jsme vždy říkali, že do toho rozsahu musí být deriváty zahrnuty a vyplynulo to i z diskusí v Evropském parlamentu. Po těch různých konzultacích jsme pracovali na tom, abychom byli schopni poskytnout více detailních informací o tom, jak různé typy derivátů budou muset plnit eh, kritéria pro zveřejňování informací. A já doufám, že v tom definitivním koncovém dokumentu RTS, který pošleme komisi, budeme zde mít detailnější informace, které vyplynou, budou založeny na těch konzultacích, které proběhly. Takže určitě ty deriváty tam budou. Indikátor rizika a to, že by tam byl ten indikátor jeden. Já bych rád zdůraznil jednu důležitou věc. My toto vypracováváme pro spotřebitele. A proto také Evropský parlament tak intenzivně vyžadoval testování na spotřebitelích a proto jsme to eh, provedli. A jeden asi z nejvýznamnějších eh, závěrů z tohoto testování právě v této oblasti. Jde o to, aby spotřebitel měl jeden jasný indikátor a ne celou řadu indikátorů, kterou nebudou lidé chápat a nebudou schopni zanalizovat. Znamená to, že to je snadné, zde například do jednoho indikátoru dát eh, tržní a úvěrové riziko. No, lehké to není. My jsme vyzkoušeli celou řadu různých metodologií a věříme, že ta metodologie, kterou vypracováváme a nyní doloďujeme, bude transparentní, že rozhodně zohlední prvky volatility, ale i maximální možnou ztrátu při investování do konkrétního nástroje. A samozřejmě na různých stranách musíme dělat různé ústupky, ale jde o to, abychom vypracovali něco, co potom budou mít eh, spotřebitelé v ruce, bude to pro ně použitelné. To je opravdu něco, co vyplynulo eh, z toho testování na straně spotřebitelů a zapracujeme to do toho návrhu, který poskytneme komisi. Takže nadále budeme pracovat s tím indikátorů tou kategorii 1 až 7 prohloubíme tu metodologii tak, aby byla jasnější a transparentnější v oblasti agregace různých typů rizik, ale činíme to v zájmu transparentnosti a zájmu eh, spotřebitelů. Je tato cesta jedinou možnou cestou. Co se týče snižování výnosů, a otázky nákladů zohledníme oba eh, prvky monetární i procentuální. A také k těm nákladům budeme mít indikátor celkových nákladů. Na to zde padla také otázka v rozpravě. A kumulativní náklady. Jistě budeme mít ukazatel nákladů a kumulaci všech nákladů. To tam samozřejmě bude. Tak já myslím, že to je snad většina. Možná jsem zodpověděl i vše. Samozřejmě máte-li další otázky, rád je zodpovím. Děkuji na Gabriela. Jenom eh, otázka derivátů, když jste zmínil více detailů. To znamená, vy měl na mysli možnost eh, nějakého takového kitu, tedy informačního materiálu, který se bude týkat pouze derivátu, nebo jak? Ano, aspoň samozřejmě teď se pořád na tom pracuje, i stáváme se ten, každý, průběžně tento týden také, takže zde ty základní prvky v tom kitu budou a potom pro různé typy derivátů detailně eh, eh, tedy tak, aby splňovali, ne tedy několik kitů, několik těch materiálů, dokumentů, ale jeden, ale s detaily, informacemi, jak to je u těch různých derivátů. A, takže budou v jednom kit, kitu. Děkuji. Nyní komise. Děkuji. Jenom pár slov. Možná bych začal tím harmonogramem. Asi všichni jsme se dohodli na tom, že musíme respektovat časový plán. A jak jsem řekl, komise udělá vše, To má ve svých možnostech, včetně e, zkrácení doby na překlady a další administrativní formality, tak abychom to přijali co nejdříve do léta, abyste měli možnost se tím také zabývat. Potom intervenční pravomoci eh, agentury EIOPA. Jak jsem řekl, chceme také co nejdříve toto upravit a eh, pokud je o IVA, tak tam samozřejmě to bude záviset na to, kdy se začne aplikovat eh, úroveň 1, úroveň 2. Mandát pro ty ekologické a sociální normy to teď připravujeme a připravíme to pro všechny tři ISA a, a předpokládáme, že potom e, budeme konzultovat a uvidíme, jaké mm, normy již máme, které platí a podíváme se na normy OECD a určitě je vezmeme do úvahy v celém procesu. Potom vztah s MIFID obecně naš, podle naší analýzy. Myslíme si, že PRIPS může existovat samostatně. Není důvod, proč by se to mělo protahovat kvůli tomu, že se bude protahovat MIFID, protože veškeré informace, které průmysl bude potřebovat, aby mohl začít pracovat na eh, těch svých kitech, tak to bude tam upraveno a úroveň 2 je dostatečně jasná v tomto. A potom ještě pár slov eh, k obsahu kitu samozřejmě to teď, na tom teď pracují SAS, my s nimi diskutujeme, eh, s těmito agenturami a potom historická výkonnost. Mm, tady jde o to, aby ten spotřebitel měl k dispozici různé užitečné scénáře, aby mohl tedy dedukovat, jaký bude eh, budoucí vývoj takových produktů. Mm, samozřejmě není nutné a asi užitečné ukazovat jenom historickou výkonnost, ale je třeba jít si to úvahy, když se připravují ty různé scénáře a na tom teď pracují SAS. Takže myslíme si, že to je dobrá cesta. A teď pokud jde o deriváty, takže podle našeho názoru spadají pod PRIPS, nejsou specificky vyňaty. Samozřejmě teď prakticky je třeba to vyřešit aby tedy mm, pojišťovny nebyly eh, nutny neustále tedy eh, ty informace aktualizovat a tak dále. A myslím si, že eh, tady budou mít svoji roli. Potom ty produkty, investiční produkty se investuje do různých tedy oblastí, multiple options. Tady pro o kolektivní investování pro USIC hm, budeme mít tedy přechodné období pro tyto podílovali jste, ale jde o to, aby eh, to bylo zcela srovnatelné s PRIPS, jak vysvětlil Gabriel de Bernardino. Ten, kdo eh, kombinuje své produkty, tak musíte poskytnout všechny informace a vytvořit takový kit, který, informační materiál, který plně eh, popíše všechny tyto mm, produkty. Děkuji. Děkuji. Máme ještě čas, takže nevím, stali zpravodaj nebo eh, tedy stínový, chtějí ještě něco k tomu říct závěrem, nebo něco potřebujeme vysvětlit si, takže máme ještě pár minut. Ne? Dobře, děkuji. Děkuji za prezentaci a děkuji za to, co jste řekl o časovém plánu a děkuji za vaše úsilí. kdy se snažíte lépe vyhodnotit specifické rysy určitých produktů, včetně derivátů. Zde my máme konkrétní návrhy, třeba je mít lépe pod kontrolou. A pokud je o zbytek, tak to bylo velice užitečná diskuze. Děkuji. Takže teď přerušíme do well, we will... 15 kdy začne formální slyšení s kandidátem na post výkonného ředitele agentury EOPA. Přerušuji jednání.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 Dear colleagues. Vážení kolegové, já myslím, že můžeme začít. Jdeme na bod 7, což je jmenování nového výkonného ředitele EOPA. Dnes tedy máme na programu veřejné slyšení za účelem jmenování výkonného ředitele EOPA. Je to v rámci otevřeného výběrového řízení a vedle mě sedí pan Fausto Parente, kterého vítám. Výbor Ekon eh, byl eh, vybrán dozorčí radou EOPA pro tento účel a jak víte, Jméno, jmenování výkonného ředitele podléhá schválení parlamentu. Proto jsme s vybraným kandidátem uspořádali slyšení. Dnes odpoledne budeme hlasovat o návrhu zprávy, která potvrdí pana Parenteho a na plenárním hlasování, na plenárním zasedání se bude hlasovat v březnu 2016. Dávám nyní slovo panu Parentemu, aby k nám promluvil úvodem na pět minut a poté budou následovat otázky a odpovědi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci výboru Ekon, já bych chtěl říci, že je pro mě ctí být tady zde v ve schromáždění, které přímo zastupuje evropské občany. Chtěl bych něco říci o hlavních výzvách pro EOPA v následujících pěti letech a potom něco o mém příspěvku v tomto ohledu. Posláním EOPA je eh, pokračovat eh, v budování důvěryhodného dozorčího orgánu. Na příštích pět let máme tři hlavní priority. E, rozšíření e, konvergence dohledu, posílení preventivní ochrany spotřebitele a zachování finanční stability e, k tomu prvnímu tématu. Máme už v platnosti Solvency 2, což je skvělá příležitost, jak zvýšit konzistentnost národních přístupů. Eh, nyní se eh, pozornost přesunula od regulace k dohledu a konvergenci dohledu, tak, aby existovaly rovné podmínky a stejná míra eh, ochrany pojištěnců v Evropě. Hodně toho už bylo vykonáno v tomto ohledu, ale stále ještě musíme usilovat o úplnou harmonizaci. Máme k tomu k dispozici nástroj. Chtěl bych odcitovat dohledový manuál, pracujeme na peer review a zvláštní roli EOPA při poskytování kvalitního feedbacku národním dozorčím orgánům, eh, pokud jde o dozorčí praxe. EOPA má unikátní pozici, kdy může schromažďovat tyto praktiky a poskytovat poradenství národním dozorčím orgánům, abychom zajistili šíření těch nejlepších eh, a osvědčených praktik. K druhé eh, prioritě ochrana spotřebitele. Tady je zapotřebí obnovit důvěru spotřebitelů, která zůstává i nadále základním cílem a k tomu je zapotřebí eh, rozšířených pravidel eh, fungování trhu a dohledu nad ním. Eh, k tomu potřebujeme efektivní řízení produktů, dobře regulované distributory, kteří budou cílit na zájmy a potřeby spotřebitelů a Eh, informované eh, pojištěnce a potenciální pojištěnce. Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle, eh, je zapotřebí implementovat směrnici o distribuci pojištění IDD. Na tom už EOPA začala pracovat a to na základě principu proporcionality a snažíme se rozšiřovat harmonaci, harmonizaci v celé Evropě, ale přitom respektovat rozdílnosti na národních trzích a různé výzvy spojené s distribucí. Tady vůdčím principem pro mě je chápat eh, a uvědomovat si, eh, jak reálně uspokojovat potřeby spotřebitelů, což je základní pro návrh jakéhokoliv pojišťovacího produktu. Musí přinášet přidanou hodnotu zákazníkům, a reflektovat eh, vývoj trhu, tak aby mohla být obnovena důvěra spotřebitele. Eh, k tomu třetímu podmínky na trhu. Eh, víme, že pozice penzijních fondů a pojišťoven je předmětem zátěžových testů, což je základní nástroj, jak detekovat rizika a zranitelná místa. V tom budeme pokračovat dále, vzhledem k tomu, že máme společnou databázi pojišťovacího sektoru, která umožňuje dále rozšířit naše akce a e, koordinovat e, různá následná opatření, která je třeba učinit na úrovni národních orgánů. Pak jsou tu ještě další důležité projekty, jako je revize Souvenci 2, e, potom celoevropský osobní penzijní produkt PEPP, globální kapitálový standard pojištění a implementace IORP 2. Eh, a další projekty. K tomu všemu se EOPA musí změnit, musí se přizpůsobit eh, svým novým fázím práce a já jsem připraven eh, tuto změnu řídit a zajistit, aby se strategie přetavila v denodenní práci naší agentury. K tomu mohu přispět svou dlouhodobou zkušeností s řízením komplexních projektů a e, personálu. Už mnoho let pracuji v mezinárodním prostředí, e, mám e, jasné evropské smýšlení, jsem velkým podporovatelem evropských myšlenek. Vyjednávání o IDD nedávno rozšířilo mé schopnosti Eh, rozumět eh, evropskému rozhodovacímu procesu a schopnost hledat řešení v zájmu Evropské unie. Potom další projekt IVAS v Itálii eh, mi umožnil dále rozšířit své manažerské schopnosti. Na závěr bych pouze chtěl říci, že by pro mě bylo velkou ctí sloužit evropským institucím a budu-li jmenován, budu dále pracovat na sil, ne, na silném a důvěryhodném dozorčím orgánu, který by měl neustále na zřeteli zájmy evropských občanů. A protože vy jste hlasem evropských občanů, já velice rád vás budu kdykoliv informovat, velice rád si vás kdykoliv vyslechnu a budu eh, hovořit o tom, jaké jsou evropské potřeby. To je momentálně ode mě všechno. Děkuji. Děkuji, pane Parente, a prvním řečníkem je Burkhard Pelc. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane eh, Parente, je to dobře, že jste dnes přišel mezi nás. Děkujeme. Já bych nyní položil otázku, možná, že později budu mít ještě další příležitost. Pane Parente, vy jste byl součástí struktury CEOPS. A od začátku jste eh, byl v EOPA. A rád bych se vás zeptal, jak chcete mít jasný, neutrální pohled ve své nové eh, roli výkonného ředitele EOPA, jak si ho chcete udržet a jak se chcete zasazovat o to, aby byly zohledňovány požadavky parlamentu týkající se vyšší prioritizace eh, činnosti EOPA na základě legislativního mandátu. Například téma rozsáhlé proporcionality. To je první část mé otázky a ta druhá část nebo druhá otázka je tato. Už to celou řadu let pracoval pro italský orgán dohledu nad eh, pojišťovnami a zajímalo by mě, co očekáváte od prvních bilancí solventnosti dvě evropských pojišťovacích společností a jak se stavíte k požadavkům, které části zaznívají z této branže, aby se Solventnost 2 předčasně otevřela. Myslíte, že Solventnost 2 by měla nyní působit a měla by být a musela by být dodržena ta revizní lhuta? Děkuji, to jsou moje otázky. Thank you. Děkuji vám, pane Balci. Co se týče toho prvního bodu, tak já již eh, v mezinárodním měřítku pracuji řadu let v nejrůznějších funkcích. Eh, předsedal jsem nejrůznějším pracovním skupinám v rámci EOPA na různých úrovních a eh, rozhodně mám evropské smýšlení, vždy jsem se snažil vytvářet řešení, které by v zájmu projektu EU překonávalo nejrůznější zájmy a Takže myslím, že zde by neměl být problém té nezávislosti. A samozřejmě moje role by spočívala v tom transformovat strategii EOPA v rámci každodenního fungování na základě jasného eh, mandátu získaný eh, radou dohledu, parlamentem a dalšími. Takže myslím, že důvod ke kritice tu není. To je druhé otázce. Samozřejmě žádný projekt není dokonalý. Solentnost 2 vznikala po několika letech a nyní jsme svědky toho, že v některých oblastech je solentnost 2 příliš složitá a musíme na tom zapracovat v rámci revize Solvency 2 ale momentálně si myslím, že je třeba eh, tento nástroj aplikovat a pak se podívat na to, kde jsou tedy ty jednotlivé oblasti a možnosti pro zjednodušování, protože toto je klíčový projekt, na kterém musíme eh, pracovat při budoucí revizi solidnosti. 2. Můžete ještě navázat? Děkuji. Mohl byste trochu více propracovat otázku proporcionality, na kterou jsem se ptal? té proporcionalitě už se stala několik věcí, například v oblasti reportingu. Samozřejmě musíme na tom ještě dále pracovat. Je jasné, že proporcionalita neznamená, že se něco nebude dělat vůbec. Ale je naším úkolem nadále identifikovat, ve kterých oblastech to dále rozvíjet v souvislosti s proporcionalitou. Je to klíčové je například otázka ochrany spotřebitelů. Nechtěli bychom, aby zde byl určitý ran na tu největší skupinu. Máme zde celou řadu záležitostí vlastně v oblasti reportingu. Něco už se udělalo, ale stále je zde prostor dalšímu vývoji. Jak už jsem říkal, nic od začátku nefunguje zcela perfektně. My nyní máme to prostředí Solvency 2 a musíme se poučit v té konkrétní aplikace Solvency 2, kde co můžeme dále rozvíjet. Musíme zde vyslechnout jednotlivé aktéry, máme určité nástroje pro to, abychom to udělali a určitě zde odvedeme náležitou práci, jsem se jist. Děkuji a paní Ferreira. Mr. Děkuji, děkuji, že jste přišel. Budu hovořit anglicky, abych, aby ten dialog byl snažší. Já si myslím, že my nyní procházíme eh, tím, co někdo považuje za zajímavou dobu, ale na druhé straně velice nebezpečná. EOPA, i když je to relativně mladá instituce, hm, tak eh, již eh, musí řešit celou řadu požadavků, eh, třeba na rozpočet, který má. A mm, takže to bude na vás eh, vybrat si priority. A moje otázka se týká tohoto. Pokud byste si měli zvolit určité oblasti, tak jaká, jak, jaká je vaše vize? A jak byste řešil ochranu spotřebitele v tomto rámci například. A za druhé e, musíme i posílit vztahy mezi různými subjekty, mezi těmi různými orgány dohledu, protože na finančním trhu nemáme rozdělené různé typy podnikatelské činnosti. A jak tedy jste připraveni k určité konvergenci rámce dohledu mezi tedy EOPou a dalšími subjekty? A nakonec další důležitá věc pro e, střadatele je lépe pochopit rizika na trhu pojišťovnictví, pojistných produktů a e, třeba pan Evropský penzijní plán, nějaké takovéto produkty. E, třeba protože třeba lidi budou mít větší důvěru investovat do těchto, eh, do těchto produktů, které tolik nesou, ale jak vy to chcete ochránit. Ano, máte pravdu, že my teď zažíváme v tomto eh, finančním sektoru velice náročnou dobu a musíme si stanovit priority. Samozřejmě stanovení priorit začíná eh, prioritou číslo jedna ochrana spotřebitele. Veškeré naše aktivity jsou spojeny s ochranou spotřebitele eh, eh, a občanů, takže priority se musíme stanovovat především, když ten rozpočet nestačí na všechno, co bychom si přáli, a já se proto chci poděkovat Evropskému parlamentu také za podporu rozpočtu v poslední době a doufám, že to bude pokračovat. Nicméně musíme i mm, eh, kdykoliv řešit problém malých zdrojů a proto být efektivní. Stanovení priorit bude třeba, musíme racionalizovat celé procesy a postupy u nás ale ochrana spotřebitele je klíčová, zůstane takovou. Jak jsem řekl, implementace IDD bude vynikající příležitostí a my musíme mm, stanovit dobrá, nová pravidla dohledu v této oblasti, stejně jako e, se to dělalo v minulosti, tedy tematické kontroly, vybrat si ty nejdůležitější témata a mm, kde máme velké know-how a e, pokud je o e, spolupráci s dalšími e, agenturami a institucemi ESA, takže já vidím, že, že zde vy si vedete dobře. Já jsem předsedal společného mu výboru a víme, že Posílená spolupráce je více než, více než žádoucí. Musíme tedy mm, samozřejmě v duchu dobré spolupráce se vzájemně respektovat i respektovat rozdíly mezi našimi odvětvími, což neznamená, že bychom neměli spolupráci posilovat. Pokud jde o PEPS, já si myslím, že to je vynikající příležitost rozvět skutečný eh, vnitřní trh penzijních produktů víme, že tady zatím přeshraniční aktivity nejsou tak rozvinuty, především se to omezuje na vnitřní trhy, není to skutečný vnitř, národní pardon, trhy, není to skutečný vnitřní trh a je třeba, aby spotřebitel při eh, měl to mm, k dispozici panevropský důchodový systém. Nyní mm, se konají mm, připomínková veřejná řízení, eh, připomínková řízení, konzultace s dotčenými subjekty. Budeme pokračovat v tomto. Děkuji. Děkuji, mm, Kate Swinburne. Děkuji, vítejte. Já vím, že kolega profesor Luke Ashley klade různé otázky, klade je již na předchozích slyšeních. Já obecně se chci zeptat na roli ESAS těchto agentur a jak eh, spolupracují s parlamentem, protože když byly vytvořeny, tak my jsme od té doby, co byly přijaty, my jsme přijali celou řadu eh, eh, rozhodnutí doporučení, například úroveň 1, tam se požadují samostatná pravidla a jaká, jaký má být vztah těchto ESAS s komisí. A to je něco, co nám velice leží na srdci. Také i je to téma, je způsob, jak Eh, jaký by měl být vztah s parlamentem. Takže to je diskuse, která je dost parlamentní. EKR tedy eh, bere vážně dohled nad eh, úrovní 2 a diskuse jako dnes dopoledne je velice důležitá, takže jde o neustálý dialog mezi agenturami ESAS a parlamentem. Já se chci zeptat, jak vy osobně zajistíte, že EOPA skutečně bude plnohodnotně spolupracovat s parlamentem ještě dříve, než bude přijímat opatření úrovně 2, tak abychom se vyhnuli budoucím problémům. A ještě doplňující otázka, jak vy na základě vaší národní eh, eh, zkušenosti zajistíte konsistentní aplikaci ze strany národních orgánů dohledu. Děkuji. Děkuji. Eh, já bych chtěl říci, že na jedné straně je jasné, že je zapotřebí sekundární legislativa, protože ne každý detail se dá vyřešit na primární úrovni. To si myslím, že je jasné. Samozřejmě eh, je zapotřebí eh, odpovědnost, je zapotřebí, abychom prezentovali svou práci v různých fázích procesu a zajistili tak, že odpovídáme na vaše připomínky, na vaše požadavky a tak dále. To se dosud takto dělalo, pokud vím, a kdykoliv je to nutné, musíme si najít čas na to, abychom se vzájemně vyslechli. Pro mě je tedy jasné, že toto skládání účtu a prezentace naší práce je zapotřebí. V tomto ohledu bych chtěl ještě říci, že dalším krokem by eh, mohla být určitá interakce na úrovni vývoje eh, úrovně 1 spolu s ESA, protože tak vzájemně lépe pochopíme, eh, jaké jsou oblasti ne, ne, nestat oblasti, která, které příslušejí zákonodárcům, nicméně abychom lépe pochopili, eh, jaké jsou důvody a záměry určitých předpisů obsažených v primárním právu, abychom potom mohli dále rozvíjet eh, tuto legislativu z úrovně 1 během naší práce. Takovýto dialog je důležitý ve všech fázích rozhodovacího procesu. Dosud to probíhalo na úrovni 2. Tady máme určitou nezávislost na komisi, když vypracováváme návrhy rad. Můžeme reagovat na vaše připomínky a požadavky. Podle mého názoru prostor pro zlepšení by byl v tom, že bychom mohli vzájemně komunikovat na úrovni vývoje úrovně 1 abychom chápali záměry těchto předpisů, což by byl krok vpřed, pokud jde o implementaci, detailní implementaci potom ve fázi 2 nebo 3. I na národní úrovni, eh, pokud jde o solvenci 2 a eh, další, eh, my sdílíme tyto názory. Solvenci 2 je radikální změna která samozřejmě přináší příležitosti, ale také určité obavy. Dostali jsme žádost o detailní instrukce, jak implementovat nový systém a bylo dohodnuto na úrovni EOPA vyvinout pokyny, které jsme vyvinuli. Někdo říká, že je jich příliš mnoho, nicméně pomáhají poskytují velice detailní odpovědi italským pojištěncům harmonizovaným způsobem. Děkuji. Nevidím Koru van Nieuwenhuisen, takže patrně ano, Petr Ježek si vezme slovo. Děkuji, pane předsedo. Kora mi dala seznam asi 87 otázek, ale já jich přednesu jenom pár. Pane Parente, mohl byste nám prosím říci, jaká nejdůležitější ponaučení jste si vzal z těch tří let, kdy jste ve své současné funkci a jaké předchozí zkušenosti můžete přinést do EOPA? A za druhé, jaké změny přinesete v každodenním řízení EOPA, pokud nějaké, a jak eh, každodenní chod EOPy může být podle vás zlepšen. A konečně, eh, jaké jsou největší vnitřní a vnější výzvy eh, EOPy v následujících pěti letech? Děkuji. Pokud jde o první otázku, Eh, mohou přispět zkušeností a tou nejdůležitější za poslední tři roky bylo, byla změna jaksi vývoje, změna evoluce mého eh, úřadu. V minulosti proběhla reforma, eh, která umožnila no, starému ISVAP stát se novým úřadem. A já jsem měl na starosti tým složený z různých manažerů z IVAS, ze starého ISVAP z Italské národní banky, protože v Itálii došlo k integraci dohledového, a, do, dohledového orgánu nad pojišťovnami a nad bankami. A ten projekt, který jsem vedl, umožnil eh, novému úřadu zahájit práci, nastavit nové procedury, optimalizovat procesy, eh, došlo k novému přidělení úkolů a zdrojů a vznikla nová eh, organizační struktura. Tato zkušenost je důležitá pro EOPA, protože, a tím se dostávám ke druhé otázce, kterou jste mi položil, protože EOPA je nyní v podobné situaci. My jsme zaznamenali mnoho úspěchů s EOPou za posledních pět let, nicméně teď, když se má přesunout od regulace k dohledu, je zapotřebí uh, alokovat personál jiným způsobem. Možná také vyškolit personál k, pro změnu popisu práce vlastně, protože dosud e, jsme si, vedli, si Evropa vedla dobře, pokud jde o politická opatření a teď by se to mělo přesunout k dohledové konferenci. Proto je zapotřebí motivovat zaměstnance a realokovat je oproti té fázi, která právě končí. V tomto ohledu si myslím, že má italská zkušenost, abych to tak řekl, by mohla být užitečná pro eh, funkci případně v následujících pěti letech. Pokud jde o výzvy, před kterými EOPA stojí, tak eh, těmi vnějš, mezi ty vnější eh, patří samozřejmě výzvy pro celý finanční, eh, pardon, pojišťovnický sektor, jako jsou nízké úroky, nestabilita, to všechno podkopává stabilitu eh, pojišťoven a proto je to problémem i pro dohledový orgán. My na tom pracujeme, eh, musíme i nadále provádět zátěžové testy, abychom identifikovali riziková místa a zranitelné oblasti a musíme umožnit národním dohledovým orgánům akce, kterými eh, je třeba zamezit tomu, aby se aby tržní podmínky vytvořily problémy. Nástroje máme k dispozici a jak jsem říkal, Solvency 2 poskytne databázy všech pojišťovacích společností a na jejím základě můžeme dále rozšířit naše schopnosti identifikovat nejdůležitější e, zranitelné oblasti a e, vytvářet tak přidanou hodnotu oproti národním dohledovým orgánům. nevidím, že by se někdo hlásil z GUE, takže dáme slovo zeleným. Sven, ne, Bas, dobře, Sven. Tak, eh, vítejte. Nejprve eh, bych vám chtěl poděkovat, že jste mezi nás přišel. Vaše kompetence gramotnost a vaše, váš životopis ukazuje, že jste dobře připraven na tuto funkci. Nicméně eh, naší roli jako zelených v tomto výboru je vždycky poukazovat na ty kritičtější oblasti. Takže prosím, neberte to osobně. Je to jaksi role, kterou jsme si sami udělili v tomto výboru. Když jsme vyjednávali o posledních fázích Solvency 2, Zaznamenali jsme velice silné aktivity italské vlády, která chtěla mít zvláštní zacházení. A já bych chtěl zmínit dva body. Když došlo na proticyklické pojistné, které je asymetrické a které je svým způsobem proti logice finanční regulace, vzhledem k tomu, že trh se vlastně pohybuje jedním směrem a normální, e, směrem normální rovnovážné ceně a ne tím opačným směrem, e, italská vláda vyvíjela velice silný tlak na proticyklické pojistné, tak jak je navržené nyní. A za druhé, zejména na základě italského lobování e, vznikl zvláštní režim pro účast v Solvency 2 takže účast eh, velkých pojišťovatelů, poj, pojišťovatelů je z definice bez rizika. Takže mě by zajímalo, jestli jste se zapojil v Itálii do rozhodovacího procesu, který vedl k těmto pozicím italské vlády při vyjednávání. A za druhé, eh, jaký je váš osobní názor na tyto dvě otázky? Protože obě jsou vlastně v rozporu s obezřetnostním principem Solvency 2. Hm, děkuji vám. Já jsem byl zapojen do jednání o Solvency 2, řekněme jako takový technik. A vlastně jsem byl poradce příslušného ministra při jeho vyjednávání a někdy jsem se také zúčastňoval zasedání na radě, abych eh, vystupoval jménem italské vlády. Takže já si tyto záležitosti uvědomuji. Nebo alespoň v rámci určitých fázích projektu. To je první věc, je ano. To proticyklické pojistné. Tomu tady nyní ta solventnost dvě není. Italská vláda tehdy požadovala trochu něco jiného, ale dobrá. Stávající systém podle mého názoru vy jste tady zmiňoval ten obezřetnostní princip, ano, ale šlo tady i o takovou protiváhu v době krize. Musíme prostě lépe pochopit, jak to funguje a to pochopíme při aplikaci. Tazatel eh, přece říká, promiňte, nechme ho domluvit a potom vlastně dozadu dostane možnost eh, následující otázky. Dobrá. Takže, jak jsem řekl, eh, musíme být ochotni pozměnit ten systém, když zjistíme, kde a že v něm jsou slabiny. Solventnost 2 už eh, platí, používá se, takže nejprve budeme v prvních letech aplikace sbírat zkušenosti a potom provedeme revizi. Je důležité přesně konkrétně chápat, v čem ty skutečné problémy systému spočívají. Druhá otázka, ano, tam máte pravdu, není to bez rizika, je tam určitá nižší kalibrace, kterou používáme pro to přechodné období, a tehdy se tím počítalo, že mít eh, dlouhodobou investici není v protikladu s obezřetnostním přístupem aplikace Solventnosti 2. Samozřejmě každý na to může pohlížet eh, jinak, ale tento požadavek týkající se dlouhodobého eh, investování se dnes stává důležitým. Takže i zde Musíme na to dbát při revizi solventnosti 2 a případně změnit tu kalibraci nebo také ne. Předpokládám, že určité změny nastanou, ale nyní ještě nemohu já nějak rozhodovat, zda budou nebo ne. Prosím, máte možnost navázat na otázku. Děkuji vám, pane předsedo. Já prostě nechápu, proč to proticyklické pojistné není v rozporu s obezřetnostním principem, když v podstatě vy e, přijímáte to, že ty hodnoty se mohou snížit na finančním trhu, ale není tam povinnost vytvářet e, rezervy, pokud bude překročena určitá mez. A za druhé, já jsem vás nežádal, abyste o tom rozhodl, ale vy e, se zde ucházíte o místo a proto musíte mít na věc nějaký názor a proto já se vás ptám, jaký je pohled, váš pohled na tu věc. Předseda přerušuje, promiňte, už vám dáváme více času než jiným poslancům, ale uvědomujeme si, že toto téma vám eh, leží na srdci v podstatě jde o to aplikovat určité nařízení a my ho můžeme měnit. Ale prostě máte slovo. Ano, já to chápu. Musíme prostě pochopit, jak celá věc funguje, protože to proticyklické... To není jedno osamostatněné řešení. Je zde celý balíček různých opatření a e, určitou protiváhou jsou určité další kvalitativní prvky, takže ono není úplně jisté, že by to bylo neobezřetnostní postupování v této věci. Omlouvám se, ale tento pohled prostě není správný. Musíte opravdu pohlížet na ten systém jako na celek. Ta aplikace dlouhodobého opatření se musí odehrát v určitém časovém, no, v určitém rámci, tak, a právě do, orgán dohledu musí chápat nástroj jako celek a zjistit, zda to opatření umožní překonat určitý momen, kritický momentální stav trhu, a nebo zda to je přístup, který by nebyl obezřetností. A toto rozhodnutí činíme my, co by orgán dohledu a při něm budeme aplikovat ten náš běžný obezřetnostní princip, jako děláme i jindy. Děkuji za e FDD, zde nikoho nevidím. Za ENF také ne. Takže opět Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl ještě další otázku. Komise Evropské unie v loni v listopadu oznámila, že předloží návrhy k dalšímu snižování rizik, což je předpoklad pro eh, konečné dojednání úplnost, bankovní unie v úplnosti. Matteo Renzi minulý týden oznámil, že chce vetovat eh, eh, určité věci z oblasti dluhopisů Bazilej, a orgán dohledu ECB další se tímto tématem nyní intenzivněji zajímají. Takže jak vy pohlížíte na to, co oznámil italský premiér a jak vy se stavíte k té otázce eh, státních dluhopisů a jejich rizikového zajištění? Já e, pracuji v oblasti pojišťovnictví, nikoli bankovnictví. No, říkám to jenom žertem, ale to tak. Já chápu ten pohled z hlediska otázky státního dluhu. Já myslím, že už jsme začali působit v této oblasti. Já si myslím, že v budoucnu zde nebude jakýkoliv bezrizikový přístup, upřímně řečeno. Ale musíme se postarat o veškeré dopady v případě učiněných opatření to musí být učiněno přeshraničním způsobem jak v oblasti bankovnictví, tak pojišťovnictví. A my jsme zde od toho analyzovat všechny detaily z hlediska makro i obezřetnostního. A v této souvislosti také musíme zapracovat na té revizi solventnosti dvě za ty tři roky, jak nás čeká. Co se týče pana Renceho, no, je to můj premiér, někdy s ním souhlasím, někdy s ním souhlasím o něco méně. Tak to prostě je. Ano, já myslím, že e, e, to je ve stanovách, že ne nutně e, ředitel EOPy nemusí tedy, doufejme tedy, respektovat instrukce nějakého premiéra země. Paní Aikil, děkuji pane předsedo. Eh, minulý týden EOPA nastínila se priority na rok 2016. Vůbec se tam nemluví fintechs. Eh, ty teď, eh, jak si mm, všude rostou jak houby Eh, po, eh, po, vešti a, po dešti a nedávno v minulém roce to bylo jenom ve Spojeném království 500, eh, za 500 milionů, takže tyto společnosti mají potenciál změnit celý finanční sektor, nejenom bankovnictví, ale i pojišťovnictví v celé EU. Takže ta společnost se hrozně mění, i technologie se vyvíjí, takže velká výzva teď pro uh, Eh, orgány dohledu a regulační orgány, je jak nejlépe se adaptovat eh, takovýmto rychlým změnám. A takže eh, odběratele, klienti chtějí více od poskytovatelů služeb, chtějí, aby to bylo všechno lepší, rychlejší a skutečně <clears throat> Syntax ty mm, mm, mohou usnadnit život klientů, třeba společnost jako Kuva. Ty jakmile podepíšete produkt nedávno, takže můžete si zakoupit krátkodobé pojištění eh, na auto eh, za minutu nebo za vteřinu, pokud to uděláte dostatečně rychle, se můžete pojistit. A co všechno potřebujete? Smartphone a kameru. A můžete to udělat, tak to si pojistit auto třeba. Takže já se chci vás zeptat, Jaký bude váš přístup, vás tedy jako orgánu dohledu k podobnému technologickému rozvoji, který skutečně změní celé prostředí pojišťovnictví a jaké výzvy tady vidíte a jaké budete řešit? tak, aby eh, mohl, mohl ten eh, eh, průmysl růst, aby splňoval požadavky, hm, ale abychom zároveň tedy náhodou nebyli jenom tak v závěsu tomu vývoji. Máte pravdu, že technologie je velkou příležitostí, ale i ta skýtá nová rizika naše činnost orgánu dohledu je umožnit trhu, aby se chopil těchto nových příležitostí, ale je třeba i zajistit, že občané, eh, spotřebitelé eh, budou řádně chráněni proti rizikům. Jak to udělat? Eh, mm, takže to je někdy i snažší dělat dohled nad platformou, která distribuje pojišťovnické výrobky třeba. Eh, máme hm, tradiční makléře, zprostředkovatele. Ti mají kontakt s klientem. Samozřejmě vy jako orgán dohledu nemůžete pořád všechno sledovat, stále skutečně je eh, řádně proveden ten test poptávky, zdali chování toho makléře, toho zprostředkovatele je eh, v zájmu toho pojistníka, ale technologické platformy, ty jsou i velkým zdrojem informací pro eh, nás tedy dohled, protože jednou kontrolou můžete zjistit, že eh, eh, počet těch pojistníků je takový a takový, kteří se spojili Eh, přes smartphone nebo a podobně a že mm, mm, jak si, my na to máme nástroj, třeba v Itálii, my můžeme takto analyzovat rů, eh, různé webovské stránky, porovnávat je, i jsme přijali opatření proti těm, které nebyly v souladu s regulací, například eh, prováděli analýzy a porovnávání pouze mezi některými pojistými produkty, respektive pojišťovnami, tedy ty těmi, Eh, které jim přispívaly na provozování těch webovských platform, takže máme na to nástroje, ale mm, mm, není to mož, mm, třeba ani těžší než dříve na tradičním trhu, kde jsme měli celou eh, spoustu různých makléřů a musíme tedy nadále zajišťovat, že mm, pravidla budou respektována, i když ty produkty e, budou poskytovány přes ty různé nové technologie. Děkuji. A nyní jsme uzavřeli e, e, diskuzi. A letaže catch the eye. Ano, pan Franculica. Pokud ještě někdo by chtěl slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Ano, mm, když jsem byl členem v Rumunsku komise eh, dohledu nad pojišťovnami, tak eh, proto bych se chtěl zeptat, eh, nejprve vítám pana Parenteho, chci se zeptat, jakým způsobem hodláte například řešit spory mezi národními orgány dohledu, když k tím dojde, třeba jaké nástroje máte, eh, prostředky použijete. A zároveň víte, že to je asi eh, zdroj eh, pro zamišlení pro nás, pro všechny. EOPA, i dělá eh, ten eh, tedy obezřetnostní dohled eh, spíš makro, ale národní orgány dohledu se liší v různých státech. V některých státech je to centrální banka, který, která to dělá, v jiných je to zvláštní komise, v jiných státech jsou to třeba tři orgány a tak dále, nebo jeden. Nemyslíte si, že potřebujeme, a to tady je otázka na všechny kolegy, že bychom měli nějak normalizovat standardizovat tento evropský rámec na národní úrovni, poněvadž takto zjednodušíme věci, budeme mm, lépe zastoupeni, lepší koordinace a procedury se zjednoduší. Děkuji. Děkuji, děkuji. To máte pravdu. Nemůžeme mm, jenom prostě všechno normalizovat, standardizovat, eh, na všechny aplikovat stejné normy, ale konvergence dohledu. To je důležitý eh, projekt. To je jasně jedna z priorit. A když jsem řekl, že musíme eh, eh, jak si mm, porovnávat ty nejlepší praktiky a šířit je po Evropě, tak to neznamená, že bychom měli aplikovat jeden přístup eh, vůči každému. Ne, musíme vzít do úvahy rozdíly na tezích, ale věřte mi, že je zde velký prostor pro to, abychom zlepšili stávající úroveň v různých členských státech. A pokud jde o neschody mezinárodními orgány, takže to eh, se řeší v nařízení, je tam mediace, jsou tam nástroj, například mediace, ano, a samozřejmě všichni doufáme, že všechno se vyřeší mm, bez toho mm, mm, eh, posledního tedy opatření ultima ratio a pokud ano, tak ano, my jsme ochotni být tím mediátorem mezi národními orgány a máme nástroje na to. Máme nástroje, které EOPA má, tedy od vás, od vás, od eh, eh, parlamentu, takže samozřejmě eh, ale to poslední, aby do toho vstupovali, vstupoval náš orgán a řešil spory. Děkuji. Nevidím další žádosti o slovo, takže můžeme tady uzavřít a uzavřít naše mm, slyšení. Děkuji, pane Parente. A nyní bude zasedání in camera. Velice krátce a hlasovat budeme ve 3.40 odpoledne. Děkuji.